<laughs> Drazí kolegové, prosím vás, abyste zaujali vaše místa. Měli bychom zahájit naše jednání. Měli jsme ho zahájit už před deseti minutami. Co se týče pořadu jednání bodu 11, tak tady vám musím říci, že návrh paní McIntyre bude zkoumán zítra po bodu 22 a nikoli tedy pod bodem 11. Dále bod 18 ohledně hlasování návrhu pana eh, Hovita, tak to bude také odloženo na 9. prosince. Budeme tedy diskutovat o tomto návrhu, ale nebudeme o něm hlasovat. Máte nějaké připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak, takže je přijat v této pozměněné podobě. Dělení předsedkyně. Mám šest dělení. První se týká workshopu, který se bude týkat agentury OSHA. At any age. Tento workshop se bude konat 2. prosince v Evropském parlamentu v 15.30 do 18.30, takže vás srdečně zvu, abyste v hojném počtu dorazili na tento workshop. Já se omlouvám tlumočníkům, že přeskakuji z jednoho jazyka na druhý, protože to oni nemají rádi, ale někdy s těmi naši doku- našimi dokumenty je to jednodušší. 9. ledna 2014 budeme mít eh, zasedání společně s komisí. Bylo by dobré, kdybyste si to zapsali do svých notisků. Já jsem o tom již hovořila na minulém mimořádném zasedání ve Štrasburku. Takže bude to 9. ledna dopoledne. A další informace, ta se bude týkat Evropského parlamentního týdne 2014 tedy v množném čísle. Víte, že to jsou ty týdny, kdy se setkávají eh, členové národních parlamentů, Evropského parlamentu, hovoří o evropském semestru a také o článku 13. Promiňte, říká paní předsedkyně. Takže tyto evropské týdny souvisejí s evropským semestrem, ale také s konferencí, která je stanovena v článku 13 ohledně zprávy hospodářských a měnových záležitostí. Takže od 20. do 22. Eh, ledna se bude konat tento Evropský týden. Zašleme vám program a jakmile se dohodneme s řeckým parlamentem v souvislosti s kompetencemi těch jednotlivých parlamentních komor, bude možné tedy toto zorganizovat podle článku 13. Dále budeme mít meziparlamentní setkání, kde budeme hovořit o sociální dimenzi Evropské hospodářské měnové unie a dále o ročním zkoumání růstu, dále o zárukách pro mládež, o důchodech a také o mobilizaci sociálních sil v Evropě. Tato témata budou zastřešena společným tématem které bude hovořit o ročním posouzení růstu. Tato témata byla stanovena společně s koordinátory, s kterými jsme se sešli dvakrát. Toto meziparlamentní zasedání se bude konat 22. ledna od 9 do 11.30. Zaznamenejte si to, prosím, a prosím o hojnou účast. Bod čtyři mého sdělení. My jsme se dohodli s koordinátory na zasedání koordinátorů, že zveřejníme po zasedání, které se konalo s komisařem Andorem ohledně uplatňování dohod, které se týkají sociálních partnerů. Dohodli jsme se tedy s komisařem, že zveřejníme tiskové komuniké Toto komuniké bylo rozdáno koordinátorům a tři parlamentní skupiny se postavily proti šíření tohoto tiskového komuniké, což je v protikladu s rozhodnutím, které bylo přijato na zasedání koordinátorů. Takže navrhuji, abychom do večera měli lhutu na pozměňovací návrhy, tak aby jednotliví členové mohli předložit návrhy místo toho, aby pouze vetovali tuto záležitost. Jedná se tedy o zveřejnění tohoto tiskového komuniké. A poté já udělám souhrný návrh, který předám koordinátorům, kteří by to měli přijmout zítra dopoledne. Bod 5 Nedošlo k žádnému nevyužitému tlumočení. A ano, jedno tlumočení bylo objednáno a nebylo využito. Byla to francouzština, angličtina. Jednalo se o zprávu pana Hovita během zasedání stínových zpravodajů, protože pan Boulon se neúčastnil. Mikrofon je vypnut. Zaznamenávám, že několik těchto připomínek se týká EPP, zatím je tady zastoupen pouze jeden člen a žádný politický zástupce, takže doufejme, že tuto informaci dostanou. Za šesté, naše jednání je přenášeno na internet a zápis této schůze bude také k dispozici na webových stránkách, takže toho můžete využít. Tím jsme dokončili sdělení předsedkyně a přecházíme na bod 3. Dáme tedy slovo našemu navrhovateli, je to Richard Witt. Bude se zabývat pozměňovacími návrhy a kompromisními pozměňovacími návrhy. Jsou čtyři. Týkají se jeho návrhu stanoviska pro jury a obsahem je zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a některými skupinami. Pane navrhovateli, máte slovo. Thank you very much indeed. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych jen na úvod rád řekl, že tady jde opravdu velmi důležitá, důležitá záležitost i pro pana komisaře Barniera. Eh, Získali jsme opravdu velmi širokou podporu i ze strany soukromého sektoru. To znamená i od těch eh, velkých eh, jaksi společností a združení, které vlastně združí více jak pět tisíc samostatných podniků, co se týče například i rady pro, udržitelný, pro udržitelné podnikání, tak jsme získali podporu dokonce i od nich. To znamená, že všichni, všechny tyto orgány, všechna tato združení, eh, všechny tyto spolky jsou pro, to znamená, že vyjádřili nám podporu a sdělili to i panu komisáři eh, Barnierovi. Vy víte, že já už se tomuto tématu věnuji skoro 10 let. Eh, myslím si, že jde opravdu extrémně důležitou legislativu. Samozřejmě, že došlo k mnohým problémům mezi politickými skupinami. Eh, dokonce i si vzpomenete na velmi jaksi intenzivní debaty v minulém roce, ale podařilo se nám najít kompromis, mezi ALDE a sociálními demokratiky a myslím si, že tady potřebujeme opravdu integrované eh, výkaznictví. To znamená, že místo toho, abychom přidávali eh, nové věci, tak tady potřebujeme opravdu integrované roční výkaznictví, které je daleko přátelštější. Myslím si, že to je velmi důležitý bod a je to jeden ze zásadních bodů eh, tohoto návrhu. Samozřejmě, že jsou tady různé otázky, to znamená, zdali by tady komise měla eh, poskytnout nějaké pokyny, i do jaké míry bychom měli být konkrétní či ne, ale to samozřejmě eh, necháváme také částečně na členských státech. Máme tady i kompromisní návrhy, se kterými já nesouhlasím, ale samozřejmě to nechám na zvážení každého jednotlivého člena výboru. Dále, eh, já jsem o tom samozřejmě hovořil i v minulém týdnu na našem jednání a um, pan Wright, který je vlastně s tím novým eh, zpravodem za EPP, tak já nechci hovořit eh, za něj, ale myslím si, že se nám podařilo opravdu uh, učinit zcela zásadní pokrok. Tak a jak je to všechno strukturované, ty kompromisní návrhy? Snažíme se udělat všechno pro to, abychom se drželi co nejblíže tomu, co navrhuje pan komisař Barnier. Já jsem se samozřejmě setkával s členy EPP a snažil jsem se to všechno navrhnout tak, abych získal eh, co nejširší eh, podporu Dokonce i pan, eh, máme tady i pozměňovací návrhy pana Debakra a máme tu i pozměňovací návrhy od paní Asaji z EPP. A také chci říci, že tady existuje eh, velmi široká podpora eh, pro návrhy pana Bulo, které se týkají sociálních investic. Myslím si, že tady došlo k určitému nedorozumění, protože podniky a soukromý sektor nás žádali o to, abychom postupovali integrovaným eh, způsobem, protože eh, my jsme tomu protože my tady v tom návrhu hovoříme o tom, že musí jednat v souladu a vysvětlovat. Já si myslím, že tady nám jde o to, abychom tento postup, který byl přijat i dánskou legislativou, tak měl podporu. To znamená, že 96% všech podniků se k němu přihlásilo. To znamená, že si myslíme, že ten postup compline and explain je opravdu tím správným postupem a mohl by fungovat i na evropské úrovni. Já bych vás jen poprosil, aby tady opravdu ten konsenzus byl co nejširší a abychom se shodli na tom, že tento postup je správný. To, to znamená opravdu, že ten postup Comply and Explain zahrnuje zároveň také eh, ty případy, kdy v podstatě nedojde k souladu, to znamená takzvané not comply a proto si myslíme, že to je vlastně eh, postup, který zahrnuje všechno a hovořil jsem o něm i v předcházejících návrzích týkajících se sociální odpovědnosti podniku. To znamená dále otázka, jak velký ten podnik musí mít, kolik musí mít zaměstnanců nebo jaký musí mít minimální obrat. Eh, pan Barnier to nastavil velmi vysoko. On vlastně zdvojnásobil ty požadavky v porovnání s těmi současnými výkaznickými eh, podmínkami. A to na základě samozřejmě analýzy, kterou provedla Evropská komise. To znamená, že na jedné straně máme ty, kteří chtějí to ještě navýšit a poté ještě eh, tu druhou stranu podniků, která to nechce. Já si myslím, že to je zcela klasický příklad, příklad kdybychom se měli opravdu držet z toho původního eh, návrhu Evropské komise. A pokud jsem tomu správně porozuměl, tak i EPP se rozhodlo tento původní návrh komise podpořit. To znamená, že pokud se nám to podaří, tak si myslím, že i 36 eh, pozměňovacích návrhů od pana Debakra a od dalších našich kolegů by v podstatě nebylo podpořeno, kdybychom nesouhlasili s tímto eh, postupem. Dále co se týče eh, těch termínů netto, annual turn, netto turnover a annual turnover, to znamená ten eh, čistý obrat a roční obrat, tak to ještě stále samozřejmě otázka. Já už jsem hovořil eh, s kolegy eh, z naší skupiny eh, na téma, zdali by tedy součástí té směrnice nebo to eh, těch pravidel by vznikala ta povinnost těch každoročních zpráv pro jednotlivé členské státy. Myslím si, že ano, protože abychom se mohli rozhodovat, tak budeme potřebovat nějaký materiál na základě něčeho solidního. Samozřejmě, že nevím, ale jak se to bude vyvíjet dál dál. To znamená, že uvidíme, uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet, ale v tuto chvíli se zamýšlím nad tím, zdali bychom se právě o tomto tématu neměli bavit jaksi mimo nebo nad rámec této směrnice. Pan Metu není, ale já jsem se s ním krátce setkal a hovořil jsem o tom i s panem Dybulu a s EPP. Mnoho z jeho pozměňovacích eh, návrhů jde daleko dál, to znamená, že navrhuje vyškrtnout velké části textu nebo navrhuje zcela zásadní změny. A já jsem eh, říkal, eh, že německá vláda na pracovní skupině eh, eh, rady eh, o tom hovořila. Hovořilo se samozřejmě i o tom, že vlastně zpravodaj za EPP plus Business Europe všichni reagovali stejně. To znamená, že nevím, proč my bychom my měli být ještě negativnější než zástupci eh, německé vlády v radě a zástupci Business Europe. To znamená, že teď jde o to samozřejmě najít nějaký kompromisní návrh. To znamená, nevím, pro mě je trošičku kontroverzní, když bychom řekli malé a střední podniky, ale myslím si, že v každém případě si myslím, že bychom neměli souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy, které navrhují opravdu zásadní vyškrtnutí eh, celých článků nebo částečných článků, jako jsou články 18, 19, 20 nebo 22. To znamená, eh, že to jsem chtěl pouze říci já. Podporuji také na pozměňovací návrh pana Dbulu eh, s číslem 26, který se týká sociálních investic. Dále, co se týče Alde a pana Debakra, tak já si myslím, že my jsme spolu vedli velmi jaksi bohatou a dobrou eh, výměnu. On navrhuje, abychom do zásadních částí textu eh, napsali nebo doplnili tu formulaci where relevant, tam, kde je to relevantní. Já v každém případě ale doufám, že pokud dojde k odsouhlasení těchto pozměňovacích návrhů, tak já doufám, že oni poté stáhnou pozměňovací návrhy 20, 36, 37, 38, 76, 78 a také co se týče první části eh, pozměňovací návrhu 79, tak ta by také padla. A já bych tedy opravdu poprosil členy skupiny ALDE, zdali opravdu chtějí eh, vyškrtnout pozměňovací návrh 43, který se týká eh, rozmanitosti, protože říkám, pokud by došlo ke stáhnutí 58, 59, 71 a dalších článků, které vlastně si týkají toho postupu comply and explain, tak eh, by to způsobilo eh, velký problém. A já si myslím, že to jistě není eh, záměrem členů, ale to znamená, je třeba se opravdu nad tím zamyslet. Já také nechápu pozměňovací návrh 67 pana Debakera, kde se vlastně hovoří v podstatě o změně u podniků, které už v tuto chvíli předkládají Eh, ta, ty roční výkazy. To znamená, že nevím tady, o co jde. Eh, dále, paní předsedkyně, co se týče toho hodnotového eh, řetězce, velmi málo lidí se to tím zabývá i v souvislosti se sociální odpovědností podniku, protože většinou se říká, že ty problémy je třeba řešit v ústředí, v hlavních městech a tak dále. Nicméně ty problémy, kterým jsme čelili, které se týkaly hlavně, já nevím, přírodních katastrof, základních lidských práv a tak dále, tak eh, ty se vždy, k těm vždy doscházelo eh, v té nejnižší části hodnotového řetězce. To znamená, že pokud by mělo dojít jaksi k celkovému vyškrtnutí této zmínky o hodnotovém řetězci, tak si myslím, že by to nebylo přijatelné. Dále, se hovoří o tom, že pokud by podnik měl být najednou stoprocentně zodpovědný za úplně všechny části celého hodnotového a dodavatelského řetězce, no tak nevím, zda by to bylo možným řešením. Ale samozřejmě, že jsme vždy hovořili o tom, že podniky musí zanalizovat svá rizika, musí se podívat, kde eh, by mohlo docházet k nějakým problémům a musí poté adekvátně také eh, na to eh, reagovat. Také tady máme Mezinárodní organizaci práce, máme tady eh, Business Europe, máme tady Mezinárodní obchodní komoru a já si myslím, že to je něco, čeho bychom se měli držet. Ale abych eh, byl eh, upřímný, tak mám pocit, že naši kolegové z Aldy ještě přesvědčení nejsou. A říkali, že mohou jaksi souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy, pokud se bude ještě eh, odděleně hlasovat o této formulaci. To znamená, že já, pokud budou na tom i nadále trvat, tak já samozřejmě připravím ten hlasovací seznam a předám ho sekretariátu. Ale ale byl bych velmi rád, kdybychom se ještě mohli do prosince setkat a nějakým způsobem se nad tím eh, zamyslet, protože pan de Boulon za EPP s tím eh, souhlasí. A hovořili jsme o tom také s panem eh, Debakrem. Já se omlouvám, paní předsedkyně, že to bylo tak eh, rozsáhlé, ten můj projem, ale já doufám, že ta dnešní debata nám rozhodně umožní učinit další pozitivní a konstruktivní krok. Děkuji, vážený pane zpravodaji. E, řada z těch, které se citoval, e, bohužel není v sále. Já každopádně doufám, že e, ti, kteří v sále jsou, těm nepřítomným pomohou, aby se zorientovali. A teď Filip Debaker a Jean Lambert jako stínoví zpravodajové. Dobře, takže nejdřív Filip a potom Evelyn. Děkuji paní předsedající a děkuji také zpravodaji za tvrdou práci, kterou odvedl, za vyčerpávající světlení a za užitečnou eh, a velmi eh, dobrou spolupráci. Dospěli jsme ve Štrasburku k řadě eh, kompromisů ohledně několika pozměňovacích návrhů, tak jak se o tom také zmínil v úvodu. Já si uvědomuji, že to je docela komplikované téma a možná i trochu emocionální. Bylo předloženo plno pozměňovacích pozměňovacích návrhů a je obtížné dospět k nějakému kompromisu, když ty pozměňovací návrhy jsou hodně doprava nebo hodně doleva a je třeba najít nějakou zlatou střední cestu přijatelnou pro všechny. Kdybych měl začít s prvním tématem comply and explain. Já myslím, že to, co tady bylo řečeno, je něco, co sedí. E, takže je e, otázkou e, zjišťovat, proč, když nedochází ke comply, e, tak jaké jsou důvody. Možná, že bychom tyhle věci měli teď nechat trošičku za zády. Každopádně s naší frakcí se pokusíme o nějaký dobrý kompromis a nějaké přijatelné znění. Někteří z mých liberálních kolegů také navrhovali zúžit pole působnosti, ale já jsem také zaznamenal, že jiní zase chtějí cestou rozšířeného pole působnosti, takže to je skutečně nepřípustné totálně a nejdůležitější je, abychom poli působnosti eh, opravdu dobře určili, koho se toto nařízení řízení e, týká. Velké firmy určitě ano, ale pokud bychom měli jít cestou menších podniků, tak tam je snad také možno dospět k nějakému kompromisu. A pak e, v zásadě ještě dvě věci, které bych tady chtěl říct. První se týká kompromisu C. Tady máme připojení Eh, etnický původ či eh, poměr eh, tělesného postižení. Tady bych to chtěl nechat zpravodaje vysvětlit. Samozřejmě je tady určitý obecnější přístup, jak se firmy vyvažují, vy, vyrovnávají s lidmi s postižením, to určitě ano, ale zároveň, když firmy lidi nabírají, tak se jich samozřejmě nemohou ptát na nějaké neviditelné nebo na první pohled nezjistitelné postižení a na jejich etnický původ, takže toto je asi potřeba nějak přeformulovat když pak mají vlastně poskytovat informace, tak je třeba kontrolovat, zdali E, tyto věci nějakým způsobem zjišťují, ale zase jak to mohou vědět, když by se těch lidí neptali, že? Pak je tady ještě jedna věc, kterou si myslím, že je třeba zmínit, to je pro nás zásadní. Jde o e, diskuzi o takzvaném hodnotovém řetězci. My jsme měli tuto diskuzi, bylo již na jednání stínových zpravodajů naznačeno, že pro naší frakci je to těžko stravitelné. Tak jak to e, teď vypadá, tak se jedná o tu plnohodnotnou, e, plnohodnotný řetězec hodnotový. A e, to není asi řešení, které bychom preferovali. Pokud se podíváte třeba na tušku, tak nahoře je taková ta malá gumička někdy a my bychom chtěli E, prostě, aby, aby ta firma, která ty tušky vyrábí, byla zodpovědná za celou tu tušku až k té malinké gumě, která je nahoře nalepená. To je strašně zatěžující, i když se, dejme tomu, e, bude jednat pouze o takzvané due e, diligence, tak já si myslím, že i to je už dost zatěžující. Prostě pro nás se jedná o věc, která je těžko zkousnutelná. Bylo to projednáváno v minulém týdnu i na stíno, jednání stínových zpravodajů. Zůstává to obtížným bodem a myslím si, že možná by se zpravodaj mohl pohnout v téhle věci. Až se bude hlasovat, tak to pro nás bude nesmírné, těžké to, přiz, to nějakým způsobem schvalovat. Poprosil bych kolegy, aby se nad tím také ještě jednou zamysleli. No, závěrem chci říct, že jsme postoupili ku předu, máme dost odlišné názory na tohle téma, ale podařilo se nám to celkem e, sladit a myslím, že jsme až do posud spolupracovali ve velmi otevřeném a přátelském duchu. Doufejme, že to tak bude i nadále v následujících týdnech e, a že se dostaneme k tomu cíli, který máme před sebou eh, eh, předsedající. No, pokud všichni půjdou tímto nedobrým směrem, tak to prostě nezvládneme je třeba být trochu odpovědný a eh, držet, držet se v nějakém rozumném čase. Nechci to tady nějakým způsobem podrobovat cenzuře, ale přece jenom Evelyn Tiabory, vy zastupujete stínového zpravodaje? Ne. Takže zpravodaj za EPP tady není, takže nejprve Evelyn a potom Simon. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že na mě se stěžovat nebudete. Já budu velmi stručná. Richard Howitt to řekl v podstatě velmi dobře. On řekl spoustu z těch věcí, které jsem chtěla já podpořit. Nicméně, stručně řečeno, eh, ten, tato zpráva je velmi důležitá pro, re, pro praktické a reálné záležitosti podniků, protože já jsem hovořila s mnohými zástupci podniků a já doufám tady, že pan, že tady i výbor Juris se k tomu velmi brzy vyjádří. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak pro mě bylo velmi důležité, aby se eh, hovořilo o počtu zaměstnanců, aby se snížil ten po, eh, počet zaměstnanců. A to i z toho důvodu, eh, protože já vlastně skoro se zoufalostí v očí sleduji eh, naše plenární schromáždění eh, ve chvíli, kdy hovoříme o těch eh, továren v Bangladeši a kdy hovoříme o těch různých podmínkách v továrnách ve třetím světě, ale přitom se v podstatě nezabýváme tím, co máme u nás. To znamená, že i tady tato zpráva v podstatě je důkazem toho, že se, že se v podstatě musíme zhostit té zodpovědnosti, musíme ji vzít eh, na sebe, musíme převzít tu zodpovědnost. To znamená, že já jsem například hovořila o tom, že ten počet zaměstnanců eh, je třeba vypočítávat také na základě jasných pravidel, to znamená také podle jejich eh, časových eh, úvazků tak, aby opravdu ty podniky se nemohly vyhýbat ani daním, ani svým povinnostem. Myslím si, že ty pozměňovací návrhy jsou většinou velmi dobré, ale myslím si, že to musí fungovat jako celé. Děkuji, paní Asaja. Já bych také chtěla poděkovat panu eh, Hovitovi za velmi dobrou práci. Mám několik témat. Myslím si, že frakce EPP jako takové a celá řada individuálních členů není proti principu transparentnosti. Naprosto s tímto principem souhlasíme. A rovněž si myslím, že finanční výkaznictví by také mohlo být docela užitečné eh, pro firmy. Prostě by řekli, tak toto jsou zdroje naší, eh, našich produktů, produktů a Eh, takhle se to vyrábí a tak dále. Ale když my tady trváme na, nějaké finanční, na nějakých finančních informací, eh, tak si musíme také být jistí, že to bude mít nějakou možnost být zkontrolováno. My tady chceme, aby ve výročních zprávách eh, se hovořilo o respektování lidských práv a takových věcech, které se vztahují k zaměstnancům a jako stínový zpravodaj ALDE, to řečeno, jak prostě toto může být kontrolováno, e, jak může být zajištěno, že prostě, když to tady ta firma takto tvrdí, takže skutečně dodržuje lidská práva ve e, svých e, výrobních provozovnách, ve svých výrobních postupech. V celé řadě zemí existuje prostě taková e, legislativa ohledně auditů je, že to, co je ve výročních zprávách, může být předmětem auditu. A e, pokud, dejme tomu, my říkáme, e, že tam, kde to je možné, tak to musí být z auditu vyjmuto, protože my tady žádáme, aby auditu byly podrobeny věci, které prostě, věci, které prostě auditu nemohou být podrobeny. A Eh, ty firmy prostě eh, nakonec něco uvedou a může se pouze říkat, no, že my prostě doufáme, že ty firmy eh, tímto způsobem jednají, že respektují lidská práva, ale pokud to není možné nějak zkontrolovat, tak přece jenom to zůstává trošičku na vodě. A pak mám ještě jednu věc, a s tím trochu souvisí. Také říkáme, že by tady měl být popis těch hlavních rizik. V procesu auditu eh, se prostě nehádá. Tam prostě musíte mít jistotu, anebo o té věci neříkáte nic tam, kde nemáte tu eh, jistou informaci. Takže pouze materiální informace, které mohou být předmětem auditu, se do takovéto zprávy mohou dostat, měly by se dostat. A myslím, že tento problém musíme eh, nějakým způsobem ošetřit, protože třeba v severských státech máme velmi striktní eh, legislativu v oblasti auditu a tam se prostě s těmi věcmi nežertuje. A ještě něco. Malé a střední podniky. Já se domnívám, či spíš spíš doufám, ještě jinak. Vy říkáte, že toto jsou údaje od komise a že tady existuje nějaká studie, která to eh, obsahuje a dokládá. 500 zaměstnanců to je poměrně hodně, ale když jde o 20 eh, milionů eur eh, a 40 milionů jako roční obrat, to zas tak velké není. A jako řada kolegů v EPP si kladu otázku, zdali toto náhodou není další zátěž na malé a střední podniky. A e, myslím si, že by bylo dobré, kdyby tady existovala možnost nějakého kompromisu, ale Eh, vy jste také říkal ve svém úvodním slově, že se pokusíte, aby malé a střední podniky neměly na svých bedrech další zátěž. Já myslím, že i tyto podniky jsou připraveny eh, eh, mluvit o tom, jak se odvíjí jejich produkce. Nemají s tím problém. Takže tyto dvě věci mi tak trochu leží na srdci a já doufám, že to dokážete zohlednit. Předsedající, chci vědět, zdali by se chtěla teď vyjádřit komise. Prosím, máte slovo, ale prosím stručně, jde-li to. Děkuji. Velmi stručně a rychle. Rád bych opravdu poděkovala za snahu, kterou vyvíjí tento výbor v souvislosti s touto zprávou a jsem opravdu velmi rád, že vidím, že dochází k pokroku v tomto výboru a myslím si, že se ubírá správným směrem. Samozřejmě, že eh, musíme počítat s tím, že u takovýchto záležitostí vždy bude existovat velká rozmanitost názorů. Nicméně, co se týče toho technického základu, eh, několik připomínek, které by mohly být napomocné. Co se týče rozsahu působnosti, tak tady se snažíme samozřejmě zajistit co nejvyšší vyváženost. A identifikovali jsme počet zaměstnanců jako zcela klíčový ukazatel, který bude velmi důležitý a je velmi důležité, aby tyto údaje byly k dispozici, aby to také bylo součástí eh, výkazu. Ale chci říci nebo zdůraznit jednu věc. Tady ty požadavky jsou takové, že pokud by podnik neměl těch 500 zaměstnanců, tak vůbec nebude podléhat té povinnosti výkaznictví. To znamená, že ten podnik musí nejdříve překročit eh, tento strop a poté jednu z těch dvou. To znamená, že v případě absence to toho vlastně té první podmínky týkající se počtu zaměstnanců v podstatě nedojde eh, k té povinnosti. Dále, co se týče počtu těch eh, podniků, kterých by se to týkalo, tak to by bylo přibližně 18 tisíc ve chvíli, kdybychom se dostali k tomu stropu 250 zaměstnanců, tak by počet podniků, které by vlastně podléhaly této povinnosti, už vzrostl na 42 tisíc. Já samozřejmě vnímám eh, v podstatě tu, vaše, tu vaši snahu zdůraznit eh, hodnotový a dodavatelský řetězec. Samozřejmě, že je to velmi důležité, nicméně to není součástí návrhu komise. My si nicméně myslíme, že ve chvíli, kdy zmiňujeme eh, životní prostředí, eh, korupci a eh, lidská práva, tak se to vlastně mm, a priori týká i, tohoto, i této záležitosti. Pan zpravodaj. Dobrá, tak já budu velmi stručný. Já pouze doufám, že to vysvětlení z komise v podstatě je ujištěním pro paní Asaju, pro pana Debekra. To znamená, že tady máme opravdu dvojitou eh, pojistku tady samozřejmě si myslím, že si musíme uvědomit, že ten, ta podpora eh, ze strany podniků a soukromého sektoru je jasná. Nicméně, pokud bychom mohli být ještě explicitnější, tak by to určitě bylo dobré. Nicméně, co se týká ještě těch otázek eh, rozmanitosti, diverzity, jinými slovy, tak tady já jsem samozřejmě naprosto otevřený. Myslím si, že to je záležitost, u které se nám jistě podaří naleznout nějaký kompromis. Myslím si, že by to mělo být úplně možné pro podniky, které budou mít jaksi kladné politiky, aby v podstatě třeba tady nemuselo vždy platit to eh, pravidlo týkající se počtu eh, zaměstnanců, že si to v podstatě eh, zajistí už podniky sami, i co se týče tedy těch všech otázek spojených s postižením a tak dále. Takže tady jsem si jistý, že určitě nějakého souladu, nějakého kompromisu dosáhneme. Co se týče toho hodnotového dodavatelského řetězce, i v souvislosti s tím, co říkala paní Asaja, v podstatě v tuto chvíli si musíme uvědomit, že tato debata je zajímavá opravdu pro velmi široké spektrum podniků. Oni opravdu poslouchají tuto eh, debatu. A eh, přeci hovořili jsme eh, o tom a říkali jsme si, bylo by lepší, kdyby vy jste přišli s nějakým návrhem, který by byl dobrý, protože by to bylo lepší, než kdybychom s tím návrhem přicházeli, my jistě by získal širší podporu. Já samozřejmě respektuji to, co eh, navrhuje Alde. Nakonec se samozřejmě ještě dohodneme, jak budeme hlasovat, jestli to bude oddělené hlasování nebo neoddělené hlasování. Paní eh, Regner, samozřejmě, že je tady případ, kdyby rozsah působnosti měl být rozšířen. A samozřejmě, že můžeme říci, že je to ve směrnici eh, o účetnictví a také o finančním eh, výkaznictví. Jistě chápete, že já se snažím v podstatě tady nalézt v tuto chvíli kompromis pro obě dvě strany. Co se týče toho, co říkala paní Asaja, vaše dva pozměňovací návrhy, Jeden je pro mě velmi komplikovaný, protože spousta podniků říká, že nechtějí separátní eh, zprávy o udržitelnosti a to je opravdu hlas ze strany podniků. To, co já jsem eh, slyšel, je to, že vlastně bude sledovaná konzistentnost těch eh, výkazů a těch zpráv já vím, eh, že velké účetnické firmy, velké auditorské firmy v tuto chvíli mají vždy nějaké oddělení, které se zaměřuje na udržitelnost. To znamená, že samozřejmě, že tady eh, té práce v tom je velmi mnoho. Nicméně jsem si, si myslím, že se nám podaří najít kompromis a že získáme podporu i pana komisaře Barniera. Děkuji za vaši trpělivost, paní předsedkyně. Děkuji. Pane zpravodaji, připomínám, že v rámci hlasování ohledně kompromisu nejdříve budeme hlasovat o zrušení některých návrhů, takže pokud chtějí některé skupiny prosadit svoje kompresy, tak by neměli hlasovat eh, ve prospěch návrhu o zrušení. To byl kompromis, který jsme přistoupili minule. A pak tady nebude oddělené hlasování ohledně kompromisu, pane zpravodaji. Kompromis je prostě kompromis. Takže budeme hlasovat zítra tak, aby Jury mohl začlenit naše návrhy do svého hlasování 17. prosince. Tím jsme skončili tento bod, který je na pořadu jednání a nyní předávám slovo Jute, Jutě Steinruck, to je bod 4, která nás seznámí s kompromisními pozměňovacími návrhy ohledně zprávy zvláštní iniciativy, která se týká účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek Evropě. Drahá paní zpravodajko, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Ještě před několika minutami jsem byla přesvědčená, že se nám podaří vypracovat dobrou zprávu ve prospěch legálně pracujících podniků a také ve prospěch pracujících, kteří jsou zaměstnáni v Evropě a kteří jsou ohroženi zneužíváním a ilegalitou. Dnes dopoledne jsme měli poslední setkání stínových zpravodajů a my jsme diskutovali velice intenzivně ohledně kompromisů a podařilo se nám tedy pokročit o velký kus v rámci souznění všech frakcí, ale ne všechny skupiny to tak akceptovaly. Proto bych ještě na tomto místě chtěla zdůraznit, že nechci zasahovat do kompetenci jednotlivých členských států, nechci zasahovat do podstaty podniků a poškozovat je. Jde mnohem více o to, abychom posílili členské státy a podniky. A můj apel je následující. Jistě, že ještě povedeme možná další jednání, ale jde o to, abychom nepromarnili žádnou šanci. V tom smyslu, že by bylo dobré mít společné stanovisko výboru a vyslat jasný signál. V tom smyslu, že nechceme připouštět žádné zneužívání a žádnou ilegalitu v Evropě. Já myslím, že tady bychom měli být schopni pokročit v tomto smyslu dále a dohodnout se na kompromisech. Ta zpráva je naléhavě nezbytná, vzhledem k tomu, že víme, že práce na černo v Evropě se e, rozšiřuje a navyšuje nebývalým způsobem, dochází k daňovým únikům a pracovní inspekce, kontrola práce poklesává a je zatlačována do pozadí. A čím dál více pracujících musí pracovat v nejistých pracovních podmínkách zvláště pokud jsou to například pendleři, jsou zneužíváni. E, vstupuje do toho také faktor těch jednotlivých dodavatelských řetězců, takže tady musíme reagovat pouze evropsky. Já jsem hovořila s několika zástupci členských států a je velmi obtížné aby eh, členský stát skutečně sledoval až 80 těchto řetězců. Víte, že mm, my jsme měli tady případ, bylo to ve Flamonville, tam jsme taky ten podnik navštívili. To byl klasický příklad, kde skutečně by byly nutné rozsáhlé kontroly právě z hlediska těch subdodavatelských řetězců, a těch různých eh, schránek, které existují a které probíhají napříč různými členskými státy. Vypadá to, že jsou tady velké výhrady z hlediska začlenění sociálních partnerů. I tady bych ještě prosila, abyste si uvědomili, že existují členské státy, kdy mm, prostě platí toto právo, které nemůžeme ignorovat. Ohledně sociálních partnerů, my jsme již o tom diskutovali. Sociální partnery, partneři a také odbory eh, chtějí, aby se podnikům dobře eh, dařilo, aby tam byly ponechány pracovní příležitosti, aby také podnikové právo bylo dodržováno. Já vůbec nechápu, proč jsou tady velké potíže eh, s touto zprávou z toho důvodu, že na určitých místech se objevují sociální partneři, protože to je součástí reality evropského kontinentu. Já myslím, že eh, bychom mohli vypracovat dobrou zprávu. Vypadá to zatím tak, že ještě do zítřka bychom měli dále jednat a pak uvidíme. Jestli to budou prázdná slova, kde tedy eh, členské státy budou usilovat pouze o navýšení svých příjmů z daní a nebudou se snažit tedy o kvalitnější pracovní podmínky, a nebo zda se budou snažit o pracovní ochranu, ochranu lidí, ať už se jedná o podniky nebo agentury. Tady jde o to, že se ilegálně zneužívají tito pracovníci. A nám jde právě o to, abychom bojovali proti této ilegalitě a proto je důležité, aby parlament zaujal semknutou a dobrou pozici a zítra ji odevzdal. Euh, eh, další se tady nikdo nehlásí, ne? Pan Ori, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedající. Náš eh, stínový zpravodaj bohužel je teď na parlamentní misi a já eh, nemohu hovořit eh, jeho jménem, budu hovořit tedy jménem svým, pokud mohu, abych se mohl také vyjádřit k této věci. Díval jsem se na kompromisní návrhy, na tu jejich poslední verzi a já mám určitý problém určitý problém s některými z těchto návrhů. Začneme od samého počátku. Kompromis F. To je ten první, který se mi tady objevuje a už s ním mám hned problém. Proč? To je ta část, která se zabývá s kolektivními právy. A já s tím problém mám. To je kolektiv, kolektivní práva. Proč? Jde o to, že toto je téma, které se v celé řadě zemí diskutuje už poměrně dlouho a dost z různých pohledů, ať už se jedná o odbory či zaměstnavatelské organizace a zdali tyto či oni mohou opravdu e, zastupovat všechny, anebo pouze ty, kteří jim k tomu výslovně dají mandát. A z toho vyplývá celá řada dalších otázek. A to je také důvod, proč toto, eh, jak si eh, dát tady jako takový požadavek, jasný, konkrétní, to nejde. Eh, ale Prostě hodně odlišné situace v různých zemích a to je důvod, proč musíme věci niancovat. A pak je tady ještě další bod a to je kompromis G to je to eh, jaksi registrování ex post. Eh, já si to nedovedu moc představit. Jak eh, to bude probíhat? Jak by se to realizovalo? A vůbec se tady není, dělá žádný odkaz na nějaké příslušné informace, které by měl zaměstnavatel dát k dispozici předem či následně eh, inspektorátu práce. A další kompromis, no to je taky problém. Tady se říká, že eh, zaměstnanci musí prostě se podrobit eh, inspekci práce. A já se domnívám, že e, inspektorát práce je prostě orgán e, nadřízený z tohoto pohledu e, zaměstnavatelům i zaměstnancům Eh, jedná podle určitých eh, právních eh, norem a aby se práce tohoto orgánu nějakým způsobem zúčastňovali aktivně zaměstnanci či odborové organizace, to je nepřijatelné, to je ingerence, nejde to. Ono by to totiž vedlo, na to nezapomínejme, k tomu, že by někteří byli jak stranou tázanou, tak soudci, tak těmi, kteří vynášejí závěry a to je prostě prostě nemožné a není eh, prostě možné očekávat, že by si lidé uchovali objektivitu v takovéto situaci. Další bod, který se týká minimální mzdy. Eh, tady prostě eh, je ten princip za stejnou práci, stejnou mzdu, to je téma, kolem kterého často diskutujeme. Někteří se domnívají, že tady do toho vstupují určité, eh, určitá terminologie, určité eh, principy volného trhu, o kterých bychom měli hovořit, ale aby se o tom eh, tady hovořilo z hlediska textu trhu práce, to prostě nemohu přijmout. Myslím si, že to je prostě jasné. Pracovní právo které by prostě mohlo pokrývat i smlouvy mezi jednotlivci, mezi soukromými osobami, to prostě eh, nemůžu přijmout. Další kompromis, kompromis K. Ten otevírá dveře do široká inspektorátům a inspektorům ze soukromé sféry tak eh, aby bylo zjišťováno, zda jsou zaměstnáváni nelegální pracovníci. A to už mi připadá, že jdeme opravdu příliš daleko. A jsem toho názoru, že by bylo zapotřebí najít nějaké rozumnější řešení. A teď kompromis L. Tak eh, tady mám eh, s textem jednu zásadní potíž. O co jde? Hovoří se zde o osobách, které jsou Eh, milně deklarovány či eh, ne, zákonně eh, chybně deklarováni. Už jsme o tom hovořili, když jsme mluvili o, doprav, o pracovní době dopravců. A Hovořili jsme o stejném problému jako dnes. Když máte pracovníka z hlediska, eh, tedy z sociologického pohledu na věc, ale zároveň vlastně eh, je to osoba samostatně výdělečně eh, činná či falešná osoba, tak tam už se potom opravdu věci špatně definují. Včetně toho pojmu nepravá osvč. A teď eh, věci, které by se vztahovaly k inspektorátům práce, nějak je velmi precizovat, když vlastně nemáme ani schopnost dospět ke společné definici toho eh, falešného OSVČ, tak to je opravdu pak všechno problém. Kompromis M. Tady eh, zase se mluví o orgánech eh, pracovně právních a eh, tady si myslím, že máme určité pravomoci, které jsou pravomocemi na té národní úrovni. Eh, je tady text o přistěhovalectví, o imigraci a to je par excellence eh, eh, něco, co spadá do pravomoci členských států, které si sami definují podmínky. A nemyslím si, že by inspekce práce tady v tom měla jakousi roli k sehrání. Kompromis N, s tím mám obdobné problémy. A pak je tady ještě jeden problém, takový obecnější o co jde? Musím říct, že už jsme se o tom zmínili, když jsme hovořili o směrnici o vysílání pracovníků. Co mám na mysli? Jenom obyčejná čárka či e, použití tečky e, dává e, najevo určitou rovnost mezi e, těmi, kteří podloudně pašují nějaké e, zboží či zaměstnávají podlouně e, pracovníky. Kompromis O, s tím mám též problém, e, vzhledem k tomu, že bychom si tady měli říct, o jaké typy vzdělávání e, nám jde. Pro detašované pracovníky, pro migra- migr, migranty, to ale jsou přece všechno věci, které se týkají výsostně členských států. Není to něco, co se upravuje na evropské e, úrovni. Tady jde o to, že každý členský stát má představu o tom, jaké formy další přípravy, odborné přípravy, studie a tak dále nejvíce vyhovují e, jeho konkrétním požadavkům a kompromiset tak já si nemyslím, že tady můžeme stanovovat eh, nějaké minimální normy eh, pro inspektoráty práce, protože to skutečně nespadá do eh, pravomoci Unie. Eh, kompromis AA, eh, tak eh, tady, e, pardon, tady si myslím, že už jdeme cestou ksenofobie tím, že se všechno nálepkuje hned sociálností. To by znamenalo, že vlastně prakticky každý e, občan našich států, když se vydá jinam, tak se účastní na tom sociálním dumpingu. To je přehnané tvrzení. A s veškerou úctou, e, kterou musím projevit e, paní zpravodajce, se domnívám, že bychom měli hledat takové řešení, které by nám umožnilo jít ku předu. A myslím si, že co se týče vnitrostátních pravomocí, tak máme určité problémy, ale jsou tady zase cesty, jak věci vyřešit, jít cestou cestou dobrých postupů, nejlepších sdílených postupů. A to nám může umožnit, abychom dobře analyzovali eh, to, co se odehrává jinde a vyvodili z toho zajímavé závěry. Definovali problémy, identifikovali ty eh, okruhy problémů, to je jistě dobré. Ale na druhé straně jsou tady určité závaz, eh, určitá očekávání a tak to je formulovat v oblastech, kde nemáme žádnou pravomoc, to eh, podle mě není dobrá cesta. Předsedající, já bych chtěla doplnit o dvě věci. Jestli tomu dobře rozumím, tak některé frakce jsou proti eh, myšlence eh, nějaké karty sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky pro ty mobilní pracovníky, což by samozřejmě na druhé straně výrazně zjednodušilo práci pro e, inspektoráty práce a nemyslím, že můžeme jít proti e, tím spíš, že se jedná o něco, co jsme odsouhlasili a rozvinuli jako koncept e, v směrnici o uznávání kvalifikací. Takže opravdu jsem toho názoru, že vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní příspěvek Evropského parlamentu, tak bychom to neměli spochybňovat a e, e, také tomu rozumím tak, že doplňující návrhy zelených e, představují nějaký problém, tak to nevím proč. Pokud v rámci vnitřního pracovního či výboru pro vnitřní trh je jednoznačný názor eh, na tu kartu mobility a na uznávání kvalifikací, proč bychom to nemohli také eh, takto dosáhnout zde. A druhá věc, eh, jaké určité, jakési určité elitní družstvo či E, elitní seskupení na evropské úrovni, e, který by v případě nutnosti e, byl použit pro řešení věcí, pro analýzu věcí. To neodebírá nic subsidiaritě ani národním pravomocem, ale mohlo by to být docela užitečné. Paní zpravodajce, teď dáme slovo, prosím. Děkuji. Co se týče této diskuse, tak si myslím, že tady se to odehrává hodně na ideologické úrovni a nezohledňuje se realita v Evropě. Co se týče migrace, co se týče vysílání a přijímání eh, zaměstnanců, eh, svoboda pohybu a tak dále, eh, Přece svoboda volného pohybu a možnost eh, práce ve všech členských států, to je základní svoboda všech občanů Evropské unie. Samozřejmě, že tady s tím vznikají nějaké problémy, hlavně tam, kde existují i legislativní mezery na úrovni národních států, nebo tam, kde v podstatě není dostatečný personál na to, aby vlastně eh, pokryl všechnu tuto problematiku i na úrovni národních úřadů. Já jsem o tom psala i na začátku své zprávy. Hovořila jsem o tom, že v podstatě tady dochází ke ztrátě miliard a miliard eh, příjmů, hlavně tam, nebo i právě tam v těch zemích, ve kterých ta ekonomická situace opravdu není velmi dobrá. A místo toho, aby se podstatě zvyšovaly daně, tak by se to mohlo samozřejmě řešit tím, že by se nastavily lepší podmínky právě pro eh, migra- migranty nebo zaměstnanci kteří, zaměstnance, kteří přicházejí z jiných států. Nicméně dochází ale k stále k častějším eh, případům, ve kterých v podstatě zjišťujeme, že lidé pracují v podstatě za extrémně nebo v extrémně nedůstojných eh, pracovních eh, podmínkách, kde je velmi často právě o nelegální pracovní podmínky. To znamená, je třeba kontrolovat ty případy, ve kterých dochází ke zneužívání zneužívání, k vykořišťování. Dále, v souvislosti s tím, co jste říkali, co se týče směrnice o volném eh, pohybu pracovníků, tak my jsme přece hlasovali pro i byli a souhlasili jsme s eh, Pepo. Já v podstatě nevím, pane Uri, eh, v čem shledáváte v tuto chvíli ten problém. Dále ty problémy se odbory. Většina těch případů u kterých došlo ke zneužívání, tak šlo o případy, které, na které poukázaly právě odbory. To znamená, že by mělo být zájmem všech opravdu chránit všechny občany Evropské unie před eh, zneužíváním. To znamená chránit je před těmi, kteří nedodržují zákony, který, kteří je zneužívají. Kromě toho v mnohých členských státech máme nebo dochází k tomu, že v podstatě to zneužívání probíhá i e, prostřednictvím nebo při vědomí různých sociálních aktérů. Když se podívám do Německa a na kontroly černé nelegální práce, tak tady dochází v podstatě výhradně ke kontrole e, kolektivních e, dohod. To znamená, že to je nedostatečné. Co se týče těch zaměstnanců nebo těch lidí pracujících v, doma, v domácnosti, tady ta forma formulace zcela odpovídá té formulaci, kterou eh, podporuje, nebo v podstatě té formulaci Mezinárodní organizace práce. A já jsem to ještě jednou zkontrolovala. Kontrolovala jsem, aby to bylo opravdu zcela v souladu s eh, formulací eh, Mezinárodní organizace práce. Co se týče té falešné, takzvané, tak, takzvané fale, falešné zaměstnanosti, tady je to třeba opravdu zcela jasně definovat, protože je to zcela zásadní pro mnohé z těch záležitostí, o kterých zde hovoříme. Dále, co se týče té inspekce a potřeby centrálního nebo centralizovaného školení pro všechny inspektory, tak eh, to souvisí samozřejmě i se slyšením eh, v září. Samozřejmě, že tady těch připomínek zaznělo mnoho. Já doufám, že se nám dnes nebo i později podaří najít eh, v podstatě odpověď na většinu z nich a myslím si, že tady v podstatě pro vás je z, z toho současného pohledu ta situace v pořádku. Pokud pokud tedy jste nepředložili žádné pozměňovací návrhy, nevyjádřili jste jiným eh, způsobem, tak v podstatě já to vnímám tak, jako že souhlasíte s tou současnou situací, to znamená, že poškozujete ty naše dnešní pracovníky a zaměstnance. Monsieur Rimi, vous avez déjà parlé. Eh, vy už jste hovořil, zpravodajka uzavřela diskusi, takže pokud je to stručná připomínka, tak vám ještě dám slovo, ale není to zvykem. Máte slovo, mluvte. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu skutečně velmi stručný. Uvedu vám příklad proto, abych doložil problém, o který mi jde. Dobré se mi zdá to, pane Ery, pane Ery, vy tady znovu otevíráte diskusy. Pokud máte ještě argumenty, mm, které by byly užitečné pro paní zpravodajku, tak eh, je předejte, ale mimo toto zasedání. Nyní vám tedy už nedávám slovo. A dostáváme se tedy k hlasování ohledně tohoto návrhu. Toto hlasování bude 26. listopadu zítra. Doufám, že do té doby bude možné se dohodnout na dalších kompromisech. A nyní se dostáváme k bodu 5. V rámci tohoto bodu se budeme zabývat eh, návrhem zprávy pana Martina Kastlera. Je to zpráva z vlastní iniciativy, která byla vypracována výborem pro ženy. Jedná se o nedokumentovanou migraci žen v Evropské unii. A my nyní budeme tedy projednávat kompromisní pozměňovací návrhy, kterých je pět dohromady. Předávám vám tedy slovo navrhovateli, který tady není. E Takže EPP absentuje zcela na tomto zasedání. Je tady pár zástupců. Takže přejdeme rovnou k bodu 6. A zde dávám slovo Jutě Steinrukové znova, aby se zabývala kompromisními pozměňovacími návrhy ohledně návrhu, který vypracováme pro příslušný výbor IMCO. A tato zpráva se týká tedy zprávy z vlastní iniciativy IMCO. Jedná se o integrovaný tedy doručování balíku pro růst elektronického obchodu v Evropské unii. A k pětce se vrátíme, až EPP najde řešení pro tento problém. Takže znovu dávám slovo paní Steinrukové, která by pohovořila o těch šesti kompromisech a 25 pozměňovacích návrzích k tomuto stanovisku. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, 25 pozměňovacích návrhů. Ty máme, máme tady šest kompromisních pozměňovacích návrhů, my se snažíme vtělit do tohoto kompromisu ale po tom zpětném hlášení mám pocit, že se nám podaří dopracovat se ke společné pozici. Ještě musíme zapracovat některé detaily. V tom jednom kompromisu se jedná o přeskum řízení a odpočinku. To musí platit pro všechny řidiče bez ohledu na jejich statut. Ten druhý kompromis, ten se zabývá právě tím, že se musí podporovat elektronický obchod jako důležitý faktor růstu. To bylo velice důležité pro stínového zpravodaje a s tím mohu souhlasit. S tím můžeme souhlasit, ale musíme také mít na zřeteli, jak budou vypadat dopady na pracovní podmínky, tak abychom zajistili řádné pracovní podmínky. Zvláštní význam je přisuzován dalšímu vzdělávacímu procesu, celoživotnímu vzdělávání se zaměřením na technické využívání, například GPS, vzhledem k tomu, že objem těch balíků se zvyšuje. Tady je možné, aby zaměstnavatel i pracující využíval této technologie. I zde se jedná o zohlednění názoru sociálních partnerů, dodržování kolektivních dohod v těch členských státech, o které se jedná. Také bylo důležité se zaměřit na dlouhodobé dopady nejistých pracovních podmínek, zvláště na sociální systémy členských států. I zde je nutné zabránit tomu, aby se poškozovala sociální práva. Šestý kompromis se týká pracujících, které mají stejnou profesní zkušenost a stejné know-how. Tito pracující musí dostávat stejnou mzdu na stejném místě za stejnou práci. Já jsem celkově spokojená, pokud tedy podpoříme ty předložené kompromisy. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Bylo to dosti těsné z hlediska časového prostoru, takže o to lépe, že jsme takto dobře spolupracovali. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Žádný ze stínových zpravodajů zde není. Ohledně tohoto bodu změna programu všem ne, nedopadla na tuto situaci nebo nějaký neovlivnila, protože my jsme nic neměnili, takže tato diskuse bude ukončena k tomuto bodu a budeme hlasovat o tomto textu zítra. Bylo mi řečeno, že pan Kastler je na cestě, takže chvilku ještě na něj eh, posečkáme a Jdeme na bod 7, dám slovo panu Adamu Kosovi, který nás seznámí s kompromisními pozměňovacími návrhy ohledně stanoviska ke zprávě Jury. Týká se to zprávy z, in, z vlastní iniciativy, která souvisí se sedmou a osmou zprávou Evropské komise pokroku v oblasti politiky soudržnosti EU a strategická zpráva za 2013 o provádění programu na období 2007 až 2013. Pane navrhovateli, máte slovo a seznamte nás, prosím, s těmi třemi kompromisními pozměňovacími návrhy, které jste získal, dostal. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Drazí kolegové, Rád bych vás nyní seznámil s kompromisními pozměňovacími návrhy k této zprávě, ale dovolte mi, abych tady udělal malou opravu. Jedná se o čtyři kompromisní pozměňovací návrhy. V podstatě máte pravdu, protože se ve skutečnosti vlastně jedná o tři kompromisní pozměňovací návrhy plus jeden další pozměňovací návrh, který Minulý týden jsme měli zasedání se stínovými zpravodaji. Toto jednání proběhlo v dobrém duchu a mohli jsme tedy prodiskutovat tyto tři nebo spíše čtyři kompromisy. Jsou to čtyři kompromisy, které pokrývají 20 pozměňovacích návrhů. Je tam kompromis jedna. to je kompromis, který pochází z EPP, ALDE, ze strany zelených a SAD. A tento kompromis pokrývá všechny důležité aspekty. Každá parlamentní skupina vyjádřila svůj souhlas s kompromisem B v tom smyslu, že se poněkud zdokonalí nebo skoriguje text ale ty čtyři hlavní parlamentní skupiny odsouhlasily tento kompromis B. Mohu vám říct si to též ohledně kompromisu C. A co se týče kompromisu D, to je v podstatě nový kompromis. Tento kompromis byl předložen tak, aby eh, nahradil pozměňovací návrh 14. Já už jsem konstatoval, že by nebylo dobré konkrétně jmenovat některé země. V případě, kdy hovoříme o určitých problémech zemí jihu a zemí severu. Takže náš kompromisní text hovoří o tomto problému a lépe vyjadřuje tento problém než ten původní návrh. Myslím si, že tyto čtyři kompromisy nám pomohli vypracovat akceptovatelný text pro všechny, protože je důležité klást důraz na zaměstnanost a to výraznějším způsobem také v tomto návrhu zprávy. Děkuji. Paní Papadopulu. Ano, děkuji paní předsedající. My vítáme tuto zprávu a návrhy, s kterými přišel pan Kosa. Eh, myslím, že minulém týdnu ve Štrasburku se nám podařilo eh, vytvořit společnou platformu, společné stanovisko k řadě návrhů, včetně záruky pro mladých a sociálního eh, fondu pro mladé. E, a e, na pomoci jim, aby ve škole zůstali a dokončili školní docházku, což je velmi zásadní v době krize. A dále si myslím, že je třeba e, hodně se soustředit na ty neúplné rodiny, členy různých Eh, přistěhovalických komunit a eh, starších lidí. Já musím říct, že jako stínová zpravodajka naší frakce, že my se eh, v těch pozměňovacích návrzích kloníme k nutnosti posílit takové ty politiky či kroky vedoucí k růstu. A myslíme si, že je třeba nějaké ty země jmenovat. E, nejde o to stavět východní či středoevropské země proti jižním, ale ostatní frakce si to nepřáli, takže jsme řekli, dobře, nebudeme konkrétní jména e, e, zmiňovat, ale budeme trvat na tom, že existuje ta propast mezi severem a jihem Evropy. A pak je to také otázka podpory podnikání eh, na lokální úrovni, bojovat eh, proti eh, chudobě a vyčlenování. A v neposlední řadě jde také o Eh, výdaje z Evropského sociálního fondu, které by měly jít cestou podpory více a lepších pracovních příležitostí, především pro znevýhodněné skupiny a rozvíjení eh, inkluzivní společnosti dostupné pro všechny. Já bych byla ráda, kdybychom výrazně výrazněji eh, řekli, že různá opatření v dnešní době mají eh, celou řadu záporných eh, vlivů na sociální problematiku a v některých zemích, eh, především na jihu, to se nám nepodařilo prosadit, ale doufejme, že tato myšlenka ve zprávě přece jenom zazní a zazní silněji. Předsedající, děkuji. Žádá ještě někdo o slovo? Není tomu tak? Pane Kozel, potřebujete ještě si vzít slova? Elizabeth, prosím, máte slovo. Um, já ganz kurz, uh... Velmi stručně. Eh, tady v těchto kompromisních návrzích máme velmi mnoho velmi složitých formulací, ale v podstatě až na kompromisní návrh C, u kterého ještě zcela není jasné, zda ho budeme podporovat či ne, protože tady v tom vlastně nejsou ty věci, které bychom tam rádi viděli, tak vlastně zbytek kompromisu můžeme, můžeme podpořit. To znamená, jak, ří, jak jsem již řekla, u pozměňovacího návrhu či, e, písmeno C, tady se nad tím musíme ještě zamyslet, ale ty ostatní v každém případě podpoříme. Ok, ještě do... Předsedající, dobře, ještě někdo žádá o slovo, pokud tomu tak není, tak pane zpravodaji, prosím, abyste to mohl uzavřít. Děkuji. Já eh, tedy zaznamenávám, eh, že tady eh, má Feder ještě výhradu a čekám návrh kompromisu k tomu, co řekla paní Papadopulo. Rád bych tady řekl, že já jsem se snažil předložit kompromisy, které podle mého názoru jdou cestou cílů, které si stanovili poslanci ve svých pozměňovacích návrzích. My tady jak to říci, máme nelegislativní e, dokument. To znamená, je to postup, který zahájil výbor REGI a nám jde o to soustředit pozornost na ty oblasti, ve kterých Evropská komise a později Evropský parlament mohou vstoupit do hry. To jsou ty oblasti, na které se prostě budou muset soustředit, aby se e, podařilo řešit problémy, které tady jsou. Takže nelegislativní zpráva málo kdy dospěje k určitým e, jaksi podstatnějším textům, ale upozorňuje na určité problémy, jedny i druhé. A náš výbor, který přichází se stanoviskem, nakonec vypracuje stanovisko, který příslušný výbor určitě podpoří. Předsedající, děkuji. Takže s tímto bodem jsme se vypořádali a e, zítra budeme o návrhu pana Kozy během hlasování také rozhodovat. Pan Kastler už je mezi námi. se 40 minutami spoždění. Máme teď tedy e, před sebou bod 5. Dávám slovo panu e, Kastlerovi, aby předložil e, k naš, naší informaci těch pět pozměňovacích návrhů. Jde o zprávu z vlastní iniciativy výboru FEM eh, k nedokumentované migraci žen v Unii. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě srdečně děkuji všem eh, stínovým eh, zpravodajům a všem ostatním se kterým jsem spolupracoval. Chci říci, že ta spolupráce byla velmi dobrá a mohu říci, že co se týče této záležitosti nedokumentované migrace žen v Evropské unii, v tuto chvíli můžeme přece velmi dobré odokumentované stanovisko. Došlo k eh, velmi širokému kompromisu. Je pravdou, že u některých bodů to bylo trošičku komplikované a mohu eh, hovořit zcela otevřeně, protože si myslím, že tady je třeba hovořit eh, zcela upřímně, protože tady ve chvíli chvíli, kdy hovoříme o nedokumentované migraci žen v Evropské unii, tak se to týká i e, dětí, jde v podstatě také velmi často o případy těhotných e, žen, to znamená, že tady jsou i některé pozměňovací návrhy, které nemohou podporovat, e, ke kterým já ještě zcela nad tím zamyslím a představím svůj vlastní návrh. Pokud tedy u některého bodu eh, já s tím nebudu souhlasit, tak bych samozřejmě chtěla, aby se o tom zcela jak si svobodně hlasovalo. A já si myslím, že eh, se všemi tedy pozměňovacími návrhy ze všech politických skupin budeme moci zcela v klidu a v pokoji žít a myslím si, že tedy tato zpráva bude mít také velmi pozitivní dopad a eh, postup i ve výboru pro ženy. Paní Jakoncari. Jo, kiitoksia yhteistyöstä Martin Kastlerille. Oli tietenkin vähän... Děkuji. Děkuji. Spolupráce s Martinem Kastlerem byla samozřejmě velmi eh, dobrá. Nicméně mě překvapilo, že v tuto chvíli říkáte, že jeden z pozměňovacích návrhů eh, nemůže získat vaši eh, podporu, protože ty neochráněné děti. Eh, v podstatě tady se to samozřejmě týká i ochrany těhotných žen a tady to je zcela jasná červená linie celého toho návrhu, protože tady jde o zdraví žen, o ochranu těhotných žen, protože tady samozřejmě to v konečném důsledku je ochrana dětí. Takže já tomu nerozumím, tomu, co jste právě eh, vy eh, řekl, protože tady musíme vzbudit zájem o tuto záležitost, protože tady hovoříme o skupině eh, velmi zranitelných žen, které se nacházejí ve velmi složité situaci. Jde právě o tu skupinu dokumentovaných žen a proto je velmi důležité, aby právě tyto ženy měly stejná práva, aby měly přístup ke zdravotní péči, aby mohly opravdu pracovat za stejných podmínek, aby mohli žít eh, zdravý samostatný život. Tady nemůžeme dovolit jednoduše, aby se z těchto žen staly eh, novodobé otrokyně. Eh, kromě toho, ale samozřejmě děkuji za spolupráci, ale ještě jedna připomínka. Sama Eh, já chci říci, že tady je vždy problém vlastně s tím překladem, protože eh, bych opravdu prosila, abyste všem překladatelům, kteří překrádají naše texty, aby správně opravdu překládali ty termíny nelegální a, ne, a nedokumentovaný, aby v podstatě místo slova nedokumentované nepoužívali slovo nelegální. Děkuji. Parfait. Výborně. Jsou tady ještě další řečníci, kteří by chtěli vystoupit? Není tomu tak? Pane Kastlere, chcete zareagovat na to, co tady bylo řečeno? Ne. Dobře. Vy to jistě uděláte bilaterálně. Tím jsme ukončili tento bod a budeme o něm hlasovat zítra během hlasování. A teď se dostáváme k bodu 8. Tady se budeme zabývat naším příspěvkem k práci příslušného výboru Jury ohledně zdokonalení účinnosti zákonů z hlediska příštích etap. Je to iniciativa výboru a jak víte, na konferenci předsedů bylo dohodnuto, že každý parlamentní výbor, kterého se týká tento seznam návrhů, které jsou součástí působnosti refitu komise z 2. října 2013, připraví svůj příspěvek k tomuto návrhu Jury. V tomto smyslu jsme tedy stanovili lhůtu pro pozměňovací návrhy. A sice dostali jsme celkem 19 pozměňovacích návrhů, čtyři, které jsou ze stran eh, z různých frakcí, které se netýkají přímo tedy textu Jury. Jeden návrh zelených, který nebere v potaz stanovisko Jury a potom 14 pozměňovacích návrhů Evelyn Regner, kde se právě opírá o návrh eh, tohoto výboru, který je přijetně příslušný. Když se dívám na tuto zprávu Jury, kterou vypracoval pan Saját Karim, zpravodaj Jury, tak eh, se domnívám, že je velice důležité, aby zazněl názor našeho výboru. Víte, že sdělení komise je velmi tvrdé z hlediska těch oblastí, které spadají do naší kompetence. Z hlediska nezohlednění dohod sociálních partnerů, to jsme viděli zvláště minulý týden, ale také v oblasti Eh, svalovopáteřních eh, chorob nebo eh, lézí. I to samozřejmě musíme sdělit příslušnému výboru. Myslím si, že tady je řada pozměňovacích návrhů, které byly předloženy zvláště EKR které jsou problematické. Například eh, návrh 14 kde se vychází z toho, že směrnice ohledně pracovní doby je vnímána jako složitá, nepružná směrnice, která se obtížně uplatňuje na úrovni malých a středních podniků. My víme, že s ohledem na práce, které tady probíhaly v tomto výboru, bude obtížné podpořit tento názor. Paní McIntyre ve svém 19. návrhu požaduje, aby i sociální partneři podlehli nebo podléhali řízení dopadové studie. Nevím, jestli na to můžeme přistoupit. To by opravdu představovalo novou dimenzi, eh, svým způsobem by to komplikovalo tyto vztahy se sociálním partnery. Nevím, jestli můžeme jít tak daleko. Takže zahajuji diskusi. Nejdříve dám slovo Eveline Regner. Hlásí se ještě někdo jiný? Nikoliv? Čaba Uri. Elizabeth Schroeter. Dobře, takže máme tady tři řečníky. Evelyn Regner bude hovořit jako první. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Tady se jedná o zcela zásadní věc a proto bych chtěla hned zareagovat na návrhy EKR. Jde totiž o to, aby se tady spochybnila určitá koncepce. A sice koncepce, eh, kterou svým způsobem velmi úspěšně prosazoval Jacques Delors ve své době. A také chtěla, aby byla zavedena. Je to systém toho, že sociální partneři uzavírají dohody napříč jednotlivými odvětvími. Eh, jsou to dohody, které se opírají o dialog. A vlastně se dává tím určitá podpora zákonodárství. Refit eh, sice nenaruší nějakým výrazným způsobem tento systém, nicméně má na to dopad. A proto je důležité, aby náš výbor jasně zdůraznil svoje stanovisko. O co tady jde? Ta dohoda, která se teď diskutuje, ohledně například sociálních eh, partnerů, tak eh, se dotýká problematiky jednotlivých odvětví. Tam se uzavírají tyto dohody. Ovšem eh, je tady otázka toho, že tito zástupci pak vstupují do řešení mnoha jiných problémů. To znamená, že se zde tady vytváří sociální dialog, který jde napříč jednotlivými odvětvími a proto je velmi důležité, abychom se proti tomu vymezili. Refit by neměl podkopávat jistotu, ale naopak by měl podporovat bezpečnost spotřebitelů. Jde o to, aby se ulevilo malým a středním podnikům. To je samozřejmé, ale nemělo by to být za cenu poškození zdravotní ochrany pracujících. To je velice důležité. Musíme tedy tady vymezit tuto souvislost. Jde o to, aby sociální partneři v rámci své dohody udělali velice důležitý krok ve prospěch podpory evropského zákonodárství. To je tedy možnost jejich účasti. EKR eh, e tady hovoří o nezávislé dopadové studii. Eh, tady je nutné toto odmítnout, protože to by samozřejmě podkopávalo Evropu a celý jednotný trh. Proto jsem já předložila pozměňovací návrhy ve prospěch posílení sociálních partnerů, ne aby docházelo k jejich oslabení. A v tomto ohledu je refit velice důležitý protože my um, si musíme uvědomit, že je tady tlak, který je vyvíjen na tyto sociální partnery v souvislosti s hospodářskou, ekonomii, s hospodářskou krizí. A je zde snaha ze strany členských států oslabit tyto sociální partnery. Takže je nutné, aby tedy tito sociální partneři do toho vstupovali v případě, kdy je to justified, kdy je to tedy odůvodněno ale nebylo by dobré generálně tedy podkopávat nebo prosazovat dohody, pokud tak jako například eh, v Rakousku eh, by docházelo k jakési snaze zadními dvířky se opět eh, dostávat ke svým zájmům a obcházet některé záležitosti. Tak by tomu nemělo být. Chaba, Öry a potom Elizabeth Schröder. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já eh, jsem přečetl tuto zprávu a musím vám říct, že souhlasíme s tím, co je v ní uvedeno a eh, tím pádem jsme ani nepředkládali žádné pozměňovací návrhy. Také jsme si prostudovali ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, některé podporujeme, jiné nikoliv co se týče směrnice o práci a kolektivním statutu, tak eh, tady jde o eh, stanovisko. My s tímto návrhem stanoviska nesouhlasíme, ale u těch ostatních věcí eh, s některými souhlasíme, s jinými nikoliv. Každopádně v zásadě eh, s textem problém nemáme. Eh, myslíme si, že jde správným směrem a pokud by to bylo možné, tak je za prvé nutno se zabývat snížením administrativní zátěže, aby mohly být realizovány normy, které jsou eh, velmi důležité. Takže asi tolik, velmi stručně. A e, k návrhům ECR. Tentokrát je nepodporujeme, občas je tomu opačně, ale tentokrát nikoli. Děkuji. Elizabeth Schröter, prosím. Já mich auch noch... Mě by ještě bylo bývalo zajímalo, jaké pozměňovací návrhy by paní zpravodajka podpořila, ale v podstatě jsem chtěla ještě jednou k celé té složce říci. Já s tím programem mám prostě problém, hlavně co se týče pracovní ochrany, protože to vychází z toho, jako kdyby existovaly různé úrovně ochrany. To znamená, že malé a střední podniky nemusí chránit své zaměstnance a velké podniky musí své zaměstnance chránit, protože ti mají více možností pro tuto ochranu. Ale to přece není možné, protože ochrana Zdraví a práce to je přece něco zcela nezbytné a nezávisí to na tom, v jakém druhu podniku eh, pracujete. Kromě toho ta regulace platí na celoevropské úrovni, to znamená, že já tomu moc nerozumím a proto eh, i pro mě je velmi důležité, aby tady nevznikala ta představa nebo to myšlení, eh, které, ze kterého by vyplývalo, jako by Evropská unie tady chtěla regulovat příliš mnoho. To, co potřebujeme, jsou společné standardy a v takovémto případě by samozřejmě nemohlo docházet k, takové, k takovýmto možnostem. To znamená, že by ta ochrana na pracovišti vypadala jinak v jednom podniku a v jinak v druhém. To znamená, že pro nás je to pro nás zcela zásadní věc, která i pro mě je opravdu extrémně důležitá a i proto opravdu doufám, doufám, že tento pozměňovací návrh získá podporu paní zpravodajky. Alejandro Sarkas. Alejandro Sarkas, prosím. Omlouvám se, paní předsedkyně. Občas prevence je lepší než léčba a posteriori. A my tady v tuto chvíli hovoříme o zprávě, která je pro socialisty opravdu velmi důležitá, hlavně v této chvíli, kdy vlastně opravdu trpíme pod opravdu velkou, velkou hospodářskou krizí a kromě toho trpíme také sociální a politickou krizí. A pokud budeme i nadále pokračovat v naší práci v tomto parlamentu a v jiných parlamentech eh, a nebudeme chránit naše občany, to znamená, že se budeme snižovat eh, úroveň ochrany eh, zaměstnanců, tak dojde jenom k tomu, že v podstatě půjdeme zpátky, budeme se vracet do minulosti a nespokojenost u našich občanů bude pouze e, růst. E, chci říct, že tady máme několik členů, kteří e, vždy hovoří o, o humanistických ideálech, ale to je v podstatě taková taková past, protože velmi často oni ve jménu humanismu v podstatě podkopávají ty standardy, za které jsme bojovali. To znamená, že by to byla pouze další, další kapitola destrukce toho, co kdysi byla Evropa. Samozřejmě, že nestačí pouze jenom si vzít eh, bílý list papíru a něco eh, tam naškrábat, protože tady už eh, stavíme na historii. Máme tady Radu Evropy, máme tady společné smlouvy, smlouvy, máme tady dohody Mezinárodní organizace práce. Nemůžete v tuto chvíli prostě eh, začít eh, s tabulou rasou a říct tak a teďka jdeme od začátku od nuly. Naše skupina, paní předsedkyně, udělá všechno pro to, aby navýšila flexibilitu eh, te, tohoto legislativního aktu, tak abychom opravdu vyčistili tento návrh od všech pastí možností, které se v ní skrývají. Ale chci říct, že žádný, žádný, žádný pozměňovací návrh se nebude ubírat tím směrem, který by vedl ke snížení úrovně standardu ochrany našich zaměstnanců, hlavně co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. To znamená, že to je ta červená linie, které se budeme držet a já bych opravdu poprosil všechny kolegy, aby se nad tím opravdu, opravdu hluboko zamysleli, protože to všechno bude mít opravdu dlouhodobé dopady na všechny. Pokud chcete, aby v tomto parlamentu seděli pouze euroskeptici a extremisté, dobře, klidně, není žádný problém, ale pokud ne, tak nezapomínejme opravdu na dva základní pilíře Evropské unie. Merci. Děkuji. Takže Hlasovat o tomto textu budeme zítra. Já nemyslím, že je k tomu ještě e, něco potřeba dodat. E, trošičku se divím, možná, že jsem to měla udělat sama, že na, v těch pozměňovacích návrzích, které jsou na stole, vidíme, že je to vlastně pokrytí e, toho sdělení komise, ale otázka o těch problémech Eh, svalového ústrojí eh, není eh, vůbec řešena. Myslím, že to je škoda, ale možná jsem se o to měla postarat sama. Tak jak jsem řekla, o těch pozměňovacích návrzích budeme hlasovat zítra a doufám, že příslušnému výboru vyšleme dobrý signál. Takže skončili jsme s bodem 8 a teď je tady bod 9. Slovo má Sergio Gutierrez Prieto a on uvede těch 30 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k jeho návrhu stanoviska. Zprávu z vlastní iniciativy má na starosti měnový a hospodářský výbor a jedná se o dlouhodobé financování ekonomie Evropské unie. Prosím, pane kolego, máte slovo. En primer lugar, Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych rád poděkoval všem svým kolegům, kteří se mnou spolupracovali. Děkuji za jejich pozměňovací návrhy. Mnohé z nich opravdu opravují a zlepšují původní návrh a samozřejmě uděláme vše proto, abychom přišli s co nejlepším návrhem, který také eh, ulehčí práci komise. Nicméně bych rád v tuto chvíli zmínil některé z těch aspektů, které já považuji za důležité. A také bych tady možná rád poskytl některá vysvětlení. V první řadě Samozřejmě chceme, aby ty kompromisy měly co nejlepší dlouhodobé dopady. O tom hovoříme vlastně v celém tomto návrhu. A samozřejmě nám jde hlavně o to, aby se navýšila stabilita finančních eh, trhů. Také nám jde o to, aby došlo ke snížení administrativní zátěže a nákladů podniků, aby to také vedlo eh, k navýšení pracovních eh, míst. Nicméně chceme také říct, říci, že ve chvíli, kdy hovoříme o dlouhodobém financování, tak to ještě neznamená, že jsme proti krátkodobému financování. Úplně naopak. My říkáme, že ve chvíli, kdy se rozhodneme pro tento druh financování, tak to vlastně bude znamenat, že se budeme snažit napravit všechny ty chyby, které jsme udělali v posledních eh, letech, protože Samozřejmě víme, že docházelo i v eh, minulosti ke, eh, krátkodobí, ke, ke krátkodobému financování, které ale eh, v mnoha případech pouze navýšilo spekulaci a mělo negativní dopady na všechny ostatní oblasti. To znamená, že my si myslíme, že tady tímto návrhem se navýší stabilita a ulehčí se také práce národních veřejných úřadů. Také si myslíme, že tady pozměňovací návrh číslo 12 je zcela zásadní, protože v něm se hovoří o těch eh, středně dobých eh, výzvách, eh, kterým čelíme, včetně tedy energetické výzvy a tak dále. To znamená, že tady ty investice musí být opravdu jasnou prioritou a proto také chceme, aby nový mechanismus financování nebo ta regulace nebo v podstatě všechny ty mechanismy se orientovaly na tento druh investic investic. A tady vlastně tento pozměňovací návrh chce zapracovat do toho textu ještě eh, novou, nový odstavec, to znamená, hovoří se o tom, aby poli, že politika konkurenceschopnosti Evropské unie musí tyto iniciativy podporovat. Dále, co se týče eh, financování nebo respektive nedostatku financování, kterým, kterým trpí malé a střední podniky. A to samozřejmě nevychází pouze z nedostatečného přístupu k úvěrům, který je opravdu velmi odlišný v jednotlivých členských státech. Ale jde hlavně o to, že vlastně v dnešní době malé a střední podniky vlastně vůbec nemají přístup k alternativním zdrojům eh, financování. To znamená, znamená, že tady to jsou investice, které, ke kterým mají přístup pouze velké eh, podniky a to je velmi eh, zásadní. Tady, eh, tady tato záležitost, to znamená, že my vítáme všechny pozměňovací návrhy, které se snaží tuto situaci změnit. V první řadě také protože chceme samozřejmě snížit závislost malých a středních podniků Eh, na bankách, protože 60-70 financování vlastně funguje na základě tradičního poskytování úvěru a myslíme si, že by se to mělo změnit. A také si myslíme, že je velmi důležité, aby, tento, aby tyto eh, mechanismy financování Eh, sloužily ne pouze pro nové aktivity a nové úvěry, ale aby mohly pokrývat i ty starší. Dále, eh, pozměňovací návrh, který považuji za velmi dobrý, je ten pozměňovací návrh, který chce lepší koordinaci mezi evropskými eh, politikami a členskými státy. To znamená, že velmi dobré by bylo, aby se komise zabývala otázkou možnosti navýšení koordinace práce v té této oblasti mezi členskými státy. Tady si myslím, že máme opravdu velmi dobrý základ pro to, aby celá ta zpráva byla velmi dobrá. Všechny pozměňovací návrhy v podstatě identifikují eh, priority, které už byly nějakým způsobem zmíněny v tom původním návrhu. To znamená, že jsem si jistý, že se nám podaří v průběhu našich eh, debat a hlasování dojít ke eh, kompromisu a souladu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Sarje Saja nahrazuje stínového zpravodaje z EPP, pana Ungarínyho a pak Filip Takže prosím, Sara. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jménem eh, našeho kolegy dovolte, abych tlumočila jeho názor na toto téma. Nejprve jde o některé aspekty pozměňovacích návrhů ohledně stanoviska dlouhodobého financování. Toto je jedno z nejvýznamnějších stanovisek, kterým se náš výbor v poslední době zabýval. Správně přistoupit k tématu eh, hospodářského oživení a definovat hlavní zúčastněné strany, to je zásadní, pokud chceme dospět ke schodě na, nějaké, na nějakou konvergentní strategii. Z těch 30 pozměňovacích návrhů návrhů, které byly předloženy, tak náš stínový zpravodaj eh, eh, si uvědomil, že většina z nich se vztahuje k propojení dlouhodobé strategie s malými a středními podniky, k otázce eh, jejich financování a také k rozvoji bank, tak aby se podařilo lépe financovat investice v řadě oblastí. A v neposlední řadě se tato opatření týkají znamenají propojení národních fiskálních politik s dlouhodobými strategiemi. A e, tyto e, všechny myšlenky e, se mu jeví jako důležité. A pokud chceme chránit naše zaměstnance a naše pracující, tak nejprve musíme dostat lidi do práce, to znamená znovu nastartovat ekonomiku je víc než příjemné vidět, že z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, se řada týká právě tohoto tématu a e, kolega dospívá e, k názoru, že nakonec se podaří dospět k e, schodě ve všech politických frakcích. Děkuji. Filip Beňo. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že tento návrh stanoviska je velmi souhrný a také souhlasím s jeho hlavním nasměrováním a předložil jsem jenom pár pozměňovacích návrhů. Nejprve si myslím, že je důležité se soustředit na výhody dlouhodobého financování spíš než na nevýhody krátkodobého financování. Takže já bych e, v bodu úvodního ustanovení A toto chtěl takto formulovat. Potom je to otázka dlouhodobé perspektivy ze strany investorů a Eh, správného na eh, eh, startování těch investic. V odstavci 1 si myslím, že je lépe se soustředit na cíle a výhody dlouhodobého financování a tak by to mělo být také formulováno. Myslím si, že je dobré také zmínit inovativní financování a jeho roli Eh, protože pracující eh, občané a další eh, z toho mohou těžit. Pak je tady ještě otázka odstranění odkazu na nemovitosti. Ze španělské perspektivy dobře chápu postoj zpravodaje, a myslím si, že právě nemovitosti by mohly být zase dalším tématem pro neproduktivní eh, bublinu. Nicméně je dobré se soustředit i na investice v této oblasti v některých částech Unie, takže nemyslím si, že i v tomto sektoru nelze dosáhnout určitého růstu. Eh, nemyslím si, že bychom to na důsledku toho měli vylučovat z budoucích finančních eh, projektů. Chci ještě posílit odstavec 4. Eh, přístup k těmto fondům by měl být zjednodušen pro malé a střední podniky. Souhlasím s tím, co říká navrhovatel. Myslím, že to je tak v pořádku předsedající. Chce ještě někdo další vystoupit, pokud tomu tak není? tak eh, paní eh, Saja, eh, Sonia Saja jistě navrhovateli toto všechno sdělí. A ještě jednou se ptám, zda chce někdo vystoupit. Není tomu tak. Možná tedy, pane zpravodaji, ještě chcete vystoupit? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze rád poděkoval eh, svým dvěma kolegům, kteří vystoupili. Myslím si, že celkově v podstatě souhlasíme na těch hlavních směrech. Eh, to znamená, že samozřejmě v prvním příspěvku zaznělo, že je třeba se opravdu zaměřit na to financování, které bude proudit z jiných než bankovních zdrojů. To znamená, že půjdeme eh, tou cestou hledání alternativních eh, zdrojů financování. To znamená, že chceme něco nového, nové mechanismy, které jsou inovativní, alternativní, které v podstatě v tuto chvíli ještě se nepoužívají v Evropě, ale v jiných částech světa ano. Kromě toho, co se týče té otázky nemovitostí, tak tady eh, samozřejmě je pravda, že to je hodně španělské téma, protože my jsme opravdu zažili tu velkou bublinu s nemovitostmi, i když eh, netrpělo tím pouze eh, Španělsko. Víme, že takovéto bublině v menší nebo větší míře došlo i v jiných členských státech nebo i v jiných částech světa. A my jsme v podstatě tady chtěli zmínit to odvětví eh, nemovitostí, protože to souvisí velmi úce také se sociálním eh, bydlením, které je velmi důležité. To znamená, že eh, samozřejmě je to taková v podstatě niance, ale jsem si jistý, že tady nějaký kompromis najdeme. To znamená, že ve většině případů určitě budeme souhlasit. A já v tuto chvíli pouze ještě jednou děkuji svým kolegům za jejich příspěvek a za všechny všechny pozměňovací návrhy, které zlepší ten text. Eh, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Hlasovat, nebo lépe řečeno, budeme se zabývat možnými kompromisy 5. prosince a hlasovat budeme 9. Ekon se pak k tomu vyjádří 20. ledna. Tím jsme ukončili tento bod na programu a dostáváme se k desátému bodu. A já opětovně dávám slovo Martinovi Kastlerovi, aby nás seznámil se 27 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy k jeho návrhu stanoviska k zprávě IMCO. Ohledně Solvitu, pane zpravodaji, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že to může být velmi stručné. Já bych chtěl poděkovat za všech 27 pozměňovacích návrhů. V žádném případě nejsou e, proti duchu tohoto textu, nemůže tam dojít nějakým velkým konfliktům. Jedná se o mobilitu pracujících a problémů, které existují v rámci jednotného trhu. Pak jsou tady otázky ohledně lidí, e, které jsou omezeny jakým způsobem je možné jim pomoci, aby se dostali k Solvitu, také přes webové stránky. A pak je tady otázka mobilních pracovníků, jakým způsobem je možné jim pomoci v otázkách sociálního zabezpečení nebo důchodových eh, otázek, jakým způsobem je možné podpořit řešení sporů právě díky Solvitu. Já si myslím, že tento nástroj Solvit obecně je ještě neznámý také se používá málo. Někteří kolegové to zdůraznili. Já to rád převezmu. Možná, že bychom zde mohli zlepšit komunikaci. Některý jeden kolega řekl, že by bylo dobré tedy uh, Eh, občanům, občankám vysvětlit, eh, jak funguje tento solvit, lepší propagaci zařídit. V každém případě si myslím, že těch 27 pozměňovacích návrhů vyústí eh, tři kompromisy víceméně a já doufám, že bude možné pak napříč skupinami dospět k dobrému řešení. Co se týče tohoto stanoviska, my bychom chtěli tedy tento nástroj Solvit lépe zpropagovat a jak si vyzvat k tomu, aby se používal Solvit, zvláště v těch otázkách, které tady existují. Například, když si vzpomenul na zprávu paní Jaslovecké, eh, ta zpráva ještě také nebyla dokončena. Jsou to všechny ty problémy sociálního dumpingu, takže tento nástroj slouží právě k řešení těchto případných sporů ohledně dumpingu tam je možné tedy pokročit dál v řešení této otázky a budu rád, když se nám podaří dopracovat k těmto kompromisům tak, aby Solvit byl více používán veřejností, to znamená, aby se neřešily tyto problémy u soudu, ale aby se řešily v rámci této sítě bez nějakých velkých nákladů. Děkuji. Chce někdo vystoupit? Ano, prosím paní Baldacchino. Ještě někdo další? Pan Benjon. Takže nejdříve paní Baldacchino, pak pan Benjon. Děkuji, paní předsedající. Jak eh, řekl zpravodaj, my eh, skutečně můžeme podpořit většinu těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Celá řada z nich vede k zvýšení eh, zviditelnění sítě Solvit jak online propojením s dalšími portály Unie. Eh, jsou tam E, otázky administrativních sítí, e, systému sociálního zabezpečení a tak dále. To všechno je předmětem celé řady e, portálů, s kterými je Solvit teď propojen a tím pádem je možno být občanům blíž a občané mohou z tohoto systému Solvit výrazně těžit, takže my toto musíme podpořit, to je nepochybné. A pak jde také o to, aby tento typ služby byl e, viditelnější, aby mohl lépe fungovat. Rovněž je zajímavé v tomto návrhu stanoviska, že členské státy by vlastně mohly mít možnost rozva- rozvíjet tato centra Solvit na vnitrostátní úrovni a tím by se celý systém ještě více občanům přiblížil. To je něco, co si myslím, že bychom měli podpořit. Ale eh, chtělo by to ještě jeden pozměňovací návrh, aby jsme zajistili, že eh, stávající eh, problémy po té, co budou prostřednictvím systému Solvit vyřešeny, by i nadále neměly být e, ztráceny ze zřetele na té vnitrostátní úrovni. Potřebujeme prostě určitý kompromis ohledně toho přeshraničního pracovního práva. Především jde o to, že potřebujeme věnovat zvláštní pozornost přístupnosti, dostupnosti u těch přeshraničních otázek. To je důležité, protože si myslíme, že by tady také neměla existovat žádná diskriminace. A jak ty webové stránky, tak ta služba by měly být přístupné i lidem s postižením. A závěrem dovolte ještě několik věcí, o kterých se tady zatím nikdo nezmínil. Myslím, že bychom také mohli dosáhnout schody ohledně solvitu a ohledně způsobu, jak by se solvit ještě mohl dále zlepšovat, aby podával tu nejlepší možnou pomoc evropským občanům. Filip Beňo Děkuji. Já zde hovořím eh, jménem Marian Harkin, která se omlouvá, nemohla být dnes přítomná. Marian bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji eh, za dobrou práci do, s většinou pozměňovacích návrhů souhlasí, souhlasí s pozměňovacími návrhy paní Dakino, která se zabývala především zviditelněním a dostupností center Solvit, také s paní Papadopulo ohledně evropského eh, zasazení eh, Solvitu a také eh, k, ohledně řešení přeshraničních a mezinárodních sporů. Pozměňovací návrh 24 kolegyně také hovoří o lepším propojení evropských občanů a Marian s tímto souhlasí. Rovněž souhlasí s pozměňovacím návrhem pana Vizověckého ohledně pro propojení eh, Solvitu s jinými portály a také eh, souhlasí eh, obecně se stanoviskem zpravodaje a těší se na další spolupráci s ním a dalšími stínovými zpravodaji. Pan Kasla ještě? Děkuji. Děkuji také i za tempo toho vašeho projevu když jste hovořila za paní Harkin, já bych rád zdůraznil dvě věci. Co se týče té viditelnosti, tak tady samozřejmě všichni souhlasíme, protože velmi málo občanů vůbec tento nástroj zná, to znamená tento nástroj řešení eh, konfliktů. Eh, já jsem vždy všem říkal, prosím, využívejte ho, existuje, využívejte ho a oni ve chvíli, kdy jsem jim to řekl, tak se také na to podívali a, poté ho, a také ho poté využili. Teď ještě jedna věc, na kterou já jsem zapomněl, když jsem hovořil. Myslím si, že ta iniciativa Solvit by měla být trošičku decentralizovatelnější. To znamená, že je třeba se podívat, jakým způsobem bychom tyto sítě dostali v podstatě i na ty nižší úrovně, tak aby byly samozřejmě co nejblíže našim občanům, aby je také mohli co nejlépe využívat. To znamená, že v každém případě je to něco, co chceme podporovat. Merci beaucoup. Děkuji. Pozměňovacími návrhy kompromisními se budeme zabývat 17. prosince a následně budeme o nich diskutovat. Takže s tímto bodem na pořadu jednání jsme skončili a před námi je bod 12. A slovo má pan Phil Benion. On nám teď představí těch 22 kompromisních pozměňovacích návrhů, které byly vypracovány k jeho stanovisku měnového a hospodářského výboru k otázce finanční účasti zaměstnanců na ziscích společností. Prosím. Ano, děkuji, paní předsedající. První setkání stínových zpravodajů se konalo minulý týden, další bude zítra. E, my aktualizované kompromisní pozměňovací návrhy ještě rozešleme dnes večer. Možná, že už se tak děje, nejsem si jist. E, před hodinou a půl jsem to ještě kontroloval. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegyním a kolegům za něco, co vnímám jako velice konstruktivní první setkání stínových zpravodajů. Velice rychle se nám podařilo eh, se dohodnout ohledně většiny těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Její požadavky svých kolegů jsem zohlednil. A dovolte, abych se soustředil pouze na několik eh, pozměňovacích návrhů, protože eh, velice eh, rychle se nám u řady z nich podařilo dosáhnout schody. Takže dvě, dva návrhy ohledně Eh, přeformulování eh, k bodu T a B. Eh, to předložili socialisté, podpořili to zelení. Myslím si, že invite the worker or workers, to by tam mělo zůstat v případě, že by třeba nechtěli spíš, než jim to nutit. Takže tady mají v tomto případě pracující možnost se rozhodnout, rozhodnout, zda v tom vedení chtějí být či nikoliv. Pak je tady ještě několik pozměňovacích návrhů, kde bychom ty věci ještě měli více prodiskutovat a kolegy vyzývám ke komentářům. Je to režim 29. My jsme od počátku pochopili, že se jedná o obtížné téma pro řadu kolegů, takže já jsem ty nejspornější věci pustil a doufám, že kolegové budou takto vstřícní také vzhledem k tomu modifikovanému kompromisu a těším se na zítřejší jednání. Dále bude hovořit Evelyn Regner. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Hned na začátek bych ráda poděkovala panu zpravodaji za to, jak konstruktivně pracuje. To znamená, že v tuto chvíli mohu také hovořit velmi stručně. On to již zmínil. Největším problémem je opravdu ten režim 29. Na začátku jsme byli opravdu velmi nadšení, když jsme se zamýšleli nad budoucností, ale poté, když jsme se podívali na tu realitu, tak jsme zjistili, že celý ten režim 29 je daleko menší. Takže ještě rozhodně se na tím musíme zamyslet, protože ten můj přístup je trošičku jiný. Myslím si, že z mého úhlu pohledu to není zas tak úplně rozumné souhlasit s tímto režimem 29. V tuto chvíli samozřejmě pracujeme na té formulaci tak, aby to nevyznělo tak negativně, ale já bych spíše se ubírala tímto směrem. Minulý týden jsme o tom hovořili, vy jste to také říkal. Eh, my já jsem tedy eh, poslala ty pozměňovací návrhy, které se týkají TAV. A já jsem e, přesvědčena o tom, že se nám podaří najít nějaký e, soulad a dále, co se týče pozměňovacího e, návrhu mého a Sarisaji, který vlastně nahrazuje pozměňovací návrh 2425. A tady hovoříme tedy o kompromisu a já to řeknu anglicky je to následující formulace, se kterou nemohu souhlasit, která je úplně na konci toho pozměňovacího návrhu. Říká se tu. These effects can be enhanced by stable and functioning institution of workers' involvement. And then it's weiter. A poté to pokračuje. That employees do not necessarily have specialist skills in the executive sphere or in enhancing intercompany competition. Ich erwähne, dass a já to zmiňuji zvláště proto, protože bych chtěla opravdu zdůraznit, že tady nejde pouze o ty zaměstnance, kterým občas ty schopnosti a kapacity chybí, ale jde samozřejmě také o zaměstnavatele, jde o kapitál. To znamená, eh, že i z toho důvodu velmi často chybí ti pracovníci, kteří by měli tu adekvátní eh, kvalifikaci. To znamená, že tady si myslím, že to musíme zcela jasně vyjádřit, takže tady bych chtěla, abychom došli k nějaké společné formulaci. Dále bude hovořit pan Kastler, prosím, máte slovo. Já bych jménem svojí frakce chtěl poděkovat zpravodajce a chtěl bych ještě poukázat na některé body. Je to ten 29. Eh, režim Tedy popravdě řečeno nemůžeme být proti sobě vzájemně, ale musíme to vnímat jako nejlepší osvědčený postup. To znamená ne jako nezávislé eh, režimy, ale v podstatě jako možnost inspirovat se osvědčenými postupy. Takže eh, pak bychom mohli toto používat jako dobrovolný režim, který některé podniky budou chtít, jiné možná nikoliv. A mm, v podstatě ty z důvodů, jak si, které by mohly uvedly, eh, prostě to nebudou používat, to znamená, bude to dobrovolné. Takže jinak děkuji mnohokrát za veškeré vysvětlení. Děkuji mnohokrát, nikdo další už se nehlásí k této zprávě, takže pan Benjon ještě jednou uzavřete diskusi. Já bych tomu chtěl říct jenom jednu věc v souvislosti s tím, co říká paní Regner, protože když ona hovoří o té reformulaci, tak nevím, jestli si všema, že tady už došlo k redakční změně, která se týká těch relevantních schopností či kvalifikace, takže doufáme, že s tím budete souhlasit. Já rozhodně se nechci toho systému 29 zbavit. Úplně myslím si, že možná, že se eh, o něm můžeme zmiňovat trošičku obecně v rámci tedy možná přes hraniční působnosti podniků. A samozřejmě je tady důležité to téma těch osvědčených postupů, což už je vlastně součástí toho celého. Eh, nicméně si myslím, že by nebylo dobré opravdu z toho textu eh, odstranit všechny ty osvědčené postupy s odkazem na režim 29, eh, ale jsem si jistý, že se nám podaří najít nějaký kompromisní návrh mezi eh, těmito třemi skupinami, které v tuto chvíli o tomto tématu eh, hovoří. Jsem si jistý, že se nám podaří dojít k nějakému společnému závěru. Já doufám, že se nám to podaří zítra. Hoffen. Doufejme. Já doufám, že tady sdílíme tuto naději, že se ještě podaří se sjednotit. Ještě musím říct si, že ještě tady je určitý čas, protože hlasovat se nebude zítra, ale 5. prosince až. Takže máte ještě čas na to, abyste se dohodli. A co se týče nadpledání jednání, to bude buď v lednu nebo v únoru. A tím bych si dovolila uzavřít tento bod. A teď tady máme bod 13, ale ten vlastně nemáme. A sice ten byl tedy odložen na zítřek dopoledne. Bude to zítra poslední bod. To byla dohoda, kterou jsme tedy udělali také ze spravodajkou, to znamená zítra poledne to bude poslední bod na našem pořadu jednání a tím pádem mohu ukončit dnešní jednání a přeji vám ještě velmi příjemný večer.